Eh, její postoj v prvním čtení k směrnici o eh, souborných službách a souvisejících cestovních službách a nařízení, které stanoví eh, pravidla pro otevřený přístup k internetu a roaming. Názvy těchto dokumentů budou uvedeny v zápisu ke schůzi a poběží tříměsíční lhůta na to, aby parlament schválil tuto pozici. Ta začne běžet zítra 9. října 2015.